Milí kolegové, nebo eh, já vás tady všechny eh, zdravím. Vidím, že už je vás tady několik. A ti, kteří přišli přesně, by neměli trpět tím, že ostatní mají spoždění, takže začneme rovnou i jedničkou. Nejdříve e, se budeme bavit o e, vymáhání práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu. Spravodajem k této zprávě je Paul Rybich. A já bych ho teď poprosil, aby nám e, nejdříve zprávu uvedl a potom kolegové a možná, že i některé kolegyně dostanou slovo, když přijdou. Pavle, máš slovo. Děkuji. Pane předsedo Royle, vážené dámy a pánové, duševní vlastnictví pro eh, mnohé je oblast těžko pochopitelná. Ale na druhou stranu právě eh, vlastnictví eh, je to velmi cené pro národní hospodářství. Stejně tak, jako je fyzické vlastnictví důležité pro hospodářský růst, tak duševní vlastnictví má nesmírný význam. A ochrana duševního vlastnictví se vyvíjí velice dobře a silně a prosazuje se celosvětově a dokonce i v zemích hm, bývalého komunismu, říká řečník, eh, kde duševní vlastnictví eh, nebylo eh, považováno za příliš důležité, se teď uznává, jak důležité je vlastní nápady a vlastní tvořivost chránit a tím podporovat eh, rozvoj a inovativnost eh, v národním hospodářství. Samozřejmě je těžké eh, vytvořit jednotlivý, jednotný hospodářský rámec ze 27 různých systémů. Mm, a je to rámec, který by měl být mimořádně bez hranic neomezený, tedy zeměpisnými a politickými hranicemi, hranicemi v Evropě. Pojem vnitřního trhu Eh, nebo vnitřní trh je velice důležitý pro eh, duševní vlastnictví a u duševního vlastnictví eh, jde o licence, které umožňují k podnikání používat duševní vlastnictví. Tyto licence eh, představují samozřejmě velkou hodnotu, eh, zejména v oblasti autorského práva, v oblasti ochranných značek a v eh, řadě dalších oblastí duševního vlastnictví. Tam je tedy důležité, jak v jakém právním rámci se dávají licence. V současné době je to složitá oblast nejenom v Evropě, ale po celém světě. A Evropská unie tedy si myslím, by měla svoji strukturu pro duševní vlastnictví a pro prosazování práv na ochranu duševního vlastnictví zpřísnit. Nejde o to, že by mezinárodní velkokoncerny měly chránit své letité investice do rozvoje pod, v rámci tedy příslušného ochranného rámce Eh, před napodobováním, ale eh, Jde také, je to důležité také pro jednotlivé eh, vynálezce nebo pro tvůrce duševního vlastnictví a pro malé firmy, pro menší podniky, aby tedy získali ochranu soudní a aby mohli prosazovat své vlastní duševní vlastnictví, ochraňovat ho. A proto je eh, třeba eh, disponibil, eh, je tedy třeba podpořit disponibilitu licencí pro ochranu duševní vlastnictví po celé Evropské unii. Duševní vlastnictví by mělo tedy být zaštítěno nějakou licencí, nebo by být možné vydat licenci pro používání duševního vlastnictví pro celou Evropskou unii. Také to souvisí s jazyky. Musíme se zabývat tím, jestli by eh, licence eh, se neměly vydávat podle jazykových prostorů, například, že by byla licence na francouzštinu, nebo na francouzskou verzi, na španělskou, eh, na německou verzi, tak aby to přesahovalo určitou hranici a prostě jeden jazykový model by se rovnal jedna licence. A pomocí tohoto jazyka by eh, eh, se dalo zjišťovat eh, porušování na mezinárodní úrovni, zejména v Evropě tedy, kdy máme prolínání jazyků, by bylo dobré toto posílit protože potom by eh, to prosazování práv bylo mnohem eh, lépe zajištěno. Eh, bod 3 se týká interoperability a technické neutrality. Já si myslím, že duševní vlastnictví by mělo také přispět k tomu, aby se používané formáty mohly používat hm, široce a neomezeně. To znamená, aby neexistovalo žádná, aby nevznikala žádná izolace trhu Eh, nebo oddělení určitých eh, částí trhu, aby eh, i navzdory vymáhání práv duševního vlastnictví byla zachována technologická neutralita. To je zejména důležité pro informační a komunikační technologie a já si proto myslím, že tato práva by měla být prosaditelná i v tomto ohledu. U malých a středních podniků bychom samozřejmě měli mít nějaké jednotné kontaktní místo, to by bylo velice užitečné Eh, pro tedy udělování celoevropských licencí. Protože ta, eh, to jedno místo by vědělo o situaci ve všech členských státech 27 a také by eh, bylo k dispozici k prosazování práv mimo Evropskou unii, například pro evropské jazyky tak abychom se potom mohli snažit o to že jazyky, eh, kterými se hovoří eh, v Evropské unii, eh, budou moci být chráněny, nebo to duševní vlastnictví v nich i mimo Evropskou unii. Za páté, jsou, tady hovořím o sankcích při porušování například autorského práva které se zaměřují nejenom na škodu, ale také na zabraňování, na prevenci ztrát protože tohle často eh, porušení práv duševního vlastnictví vede často ke ztrátám a proto si myslím, že toto by dávalo smysl. A bod 6 se potom eh, zaměřuje na sankce podle obchodního eh, práva a živnostenského práva. Z Evropské unie víme, že Eh, právo hospodářské, eh, právo soutěže obnáší vysoké sankce a že se jedná o exekutivní eh, pravomoc komise. A já si myslím, že i v budoucnosti v oblasti duševního vlastnictví by to mohl být taky takový model tak abychom mohli tedy silněji zasahovat, zejména u piráctví v oblasti produktů a značek. Pokud jde o Evropskou komisi a pokud jde o hospodářský a sociální výbor, tak tam by bylo velice důležité eh, také eh, vždy eh, hodnotit dopady pro malé a střední podniky, protože samozřejmě, když se to dotkne velkých podniků, tak ty jsou přeci jenom velké ale u menších eh, podniků eh, něco takového může být velice problematické. Eh, ty mají problém se dovolávat v ochrany v těch menších záležitostech a proto si myslím, že Small Business Act by měl dát opravdu velkou prioritu vymáhání práv duševního vlastnictví. A potom poslední věc, observatoř pro falšování značek a produktů ta by mohla přicházet se společnými eh, standardními postupy a kritérii, eh, která eh, se budou opírat o velikost škod, které mohou vyplývat z tohoto falšování. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom do budoucna měli objektivní data a mohla, mohli je sdělovat veřejnosti, protože uh, Eh, samozřejmě eh, eh, potom můžeme mít příslušné, potom můžeme ukazovat, jak ty sankce jsou odstrašující a to bude mít náležitý dopad. Dobrá, děkuji vám a zeptám se, jestli chce slovo stínový zpravodaj. Pokud ne, tak pan Rybázi má jako první slovo. Frau Rybázi, Paní rybáze, říká pan předseda nyní. řekli jsme to špatně, nebo? Tak, máte, máte, máte slovo, prosím. Mám tam to tady, eh, pardon, špatné jméno. Já se omlouvám, říká pan předseda. Máte každopádně slovo. Que me parecía que estaba pidiendo la intervención de los ponentes en la sombra. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem předpokládala, že jste vyzýval stínové zpravodaje. Já nejsem stínovou zpravodajkou, ovšem ráda bych poděkovala panu Rubikovi za jeho práci na této zprávě. Myslím si, že je to velice zajímavá zpráva. Je to zpráva, která se dotýká všech důležitých záležitostí, které musíme vzít v potaz v našem výboru. Pokud dovolíte, bod číslo 6. Bod číslo 6 ve kterém hovoříme o všech sankcích, které jsou k dispozici v rámci obchodního práva samozřejmě, že i všechna základní práva, která se dotýkají práva na udržení informací v tomto ohledu. To je nesmírně důležité, protože v této oblasti musíme ještě nalézt řešení, které se nám ještě nepovedlo nalézt. Žádná vláda zatím s řešením nepřišla. Musíme najít určitou rovnováhu mezi autorskými právy, právě na duševní vlastnictví a základními právy našich občanů na používání informací, které jsou k dispozici. To je jediná věc, kterou jsem chtěla zmínit. Jak si myslím, že ta zpráva je opravdu velice dobrá. Děkuji. Paní Kuče, hlasí se ještě někdo do debaty? Paní Silvana Kochmerin. Děkuji. Já to eh, řeknu velice stručně, protože si myslím, že tato zpráva eh, podaná panem Rybigem eh, je vynikající a ty eh, věci, eh, kterými se docela jistě eh, budeme zabývat v nadcházejících letech opakovaně. Jsou zde postiženy konkrétními návrhy. To, to právo které, podle kterého by se měly ukládat eh, sankce. Samozřejmě je třeba o tom debatovat. Je dobře, že ten eh, návrh je teď na stole a jak říkám, v nadcházejícím legislativním období se tím budeme ještě vícekrát zabývat a každopádně děkuji eh, za toto stanovisko. Takže každopádně podporujeme. Děkuji. Já vám také děkuji. Tak prosím, ještě vidím další zájemce. Děkuji za slovo. Nyní dovolte, abych vyjádřil pohled skupiny EFA a rovněž zelených k této problematice. Myslím si, že když se podíváme na porušování práv této oblasti nebo na porušování práv v oblasti patentů, myslím si, že se na to, na to nemůžeme nahlížet stejným způsobem jako na právní oblasti, řekněme, které se dotýkají ilegálního stahování obsahu a podobně. To jsou dvě odlišné oblasti. Další záležitost jsou samozřejmě náklady, které musíme vzít v potaz. Finanční náklady samozřejmě, které jsou rovněž velice důležitým prvkem v oblasti porušování duševních práv a zároveň musíme zajistit to, že máme možnost, možnost vymáhat práva duševního vlastnictví v této oblasti, pokud jde o patenty a tak dále. To znamená otázka přístupu na tento trh, finanční záležitosti. Děkuji a nyní tedy dávám slovo komisi panu Štankasovi. Thank you very much for... Děkuji za slovo, děkuji za toto stanovisko a samozřejmě i zájem o oblast porušování duševního vlastnictví, piráctví, padělání a tak dále. Samozřejmě, že komise podporuje vaši iniciativu. Evropská komise přijala sdělení v této oblasti, pokud jde o vymáhání duševní, práv duševního vlastnictví. Zahájili jsme mnoho nelegislativních opatření. Samozřejmě, že zde máme i doplňkové oblasti legislativní, jinak je to směrnice pro vymáhání, dále jsou to různá nařízení v této oblasti, které se dotýkají cel, to znamená, že zde máme legislativní i nelegislativní nástroje. Důležitá je observatoř, o které jsme hovořili, pro padělání a boj proti piráctví, dále podpora malých a středně velkých podniků, jakože združení a e, těchto podniků, které budou součástí této observatoře. Observatoř se zabývá, už zahájila studii stávajících údajů, dat, které máme k dispozici, které se dotýkají vnitřního trhu pro tuto oblast, to znamená padělání, piráctví. Poskytneme vám výroční zprávu, abyste mohli přijmout politická rozhodnutí. To znamená, to je jedna důležitá záležitost, ale zároveň budeme podporovat spolupráci mezi členskými státy i mezi jednotlivými odvětvími v průmyslu, čili ještě jednou děkujeme za stanovisko. Eh, Děkuji. Eh, tím jsme vyřídili eh, tento bod na pořadu jednání a ještě lhůta pro podání eh, pozměňovacích návrhů je 25. únoru a potom budeme 17. března, když to všechno půjde podle plánu hlasovat. A nyní tedy bod 6, kdy se jedná o zprávu o využívání prostředků vyčleněných na součinnost výzkumu a inovací na základě nařízení o, e, v Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmý rámcový program pro výzkum a rozvoj a tak dále a tak dále. Má to velmi dlouhý název. Já jsem to uh, přednesl, protože tady ještě nemáme kolegu pravodaje, takže ale kolega Chaci Markakis dorazí každou e, chvíli. Je to těžké Eh, asi teď nemá eh, smysl dávat eh, slovo dalším lidem, takže dáme minutu a půl pauzu, jenom neodcházejte, prosím. Kolegyně a kolegové, budeme tedy pokračovat. Já jsem velice rád, že tady můžu eh, pozdravit kolegu Chaci Marka Kise a už nebudu znova opakovat název šestého bodu, protože jsem k tomu již jistě řekl všechno a nebudu to tady desetkrát protahovat. Každopádně se eh, jedná o zprávu o synergiích a jejich naplňování kolega Chacimarkakis je e, zpravodajem a jakmile se usadí, tak může se do toho pustit. Kolego Chacimarkakisi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem e, nesmírně mě to mrzí, ale e, vy jste sami proti klonům. a tak víte, jak je těžké se rozdělit. Já jsem se tady chtěl vyjádřit ke změně paradigmatu. A o tom spojení politiky soudržnosti a regionálního rozvoje. A na jedné straně a do které nám nic není na tomto vývoji, na tomto výboru, ale na, o, o jejím spojení s výzkumem a vývojem. A do toho my už něco, co mluvit máme. Celkem 25 celkových objemů eh, vyplacených ve Fondu soudržnosti a regionálního eh, rozvoje eh, souvisí s výzkumem a vývojem. A to zásadním způsobem proměňuje celé paradigma. Kolegovi Fan Nistelrojovi kolegu Van Nistelrooye a mě to donutilo eh, se na to eh, zaměřit. Pořád slyšíme, že v tomto parlamentu, chcete-li, podporujeme všechna opatření, eh, která Evropa dělá proti změnu klimatu, a to je dobře, abychom se proto vyslovili masově, ale když to děláme, když chceme opravdu dělat klimatickou politiku s gustem, tak musíme používat eh, všechny instrumenty, které eh, má Evropská unie k dispozici. A instrumenty, které můžou eh, mít největší finanční páky, jsou právě finanční instrumenty v Fondu soudržnosti a regionálního rozvoje. Tam je opravdu hodně peněz. Já bych chtěl říci, že eh, prostředky na rozvoj venkova, to znamená ta součást zemědělské politiky, eh, která eh, je teď posilována, protože v zemědělské politice přecházíme od podpory zemědělců k podpoře venkova, tak tam bychom tohle měli také zohledňovat. O co vlastně jde? Jde o to, že máme různé podpůrné nástroje, například CIP, to znamená program pro eh, konkurenceschopnost a inovace, nebo FP7, největší světový eh, výzkumný program eh, s 50 miliardami eur. A existují různé směrnice pro podporu. To znamená, že každý, kdo se hlásí, musí vyplňovat různé přihlášky a žádosti. Neexistuje uh, žádná eh, souvislost s eh, systémem podpory v rámci regionální a strukturální politiky? A regiony nebo členské státy, eh, které mají opravdu štěstí, mohou vytvořit koherenci a e, synergii a ty, které e, nejsou tak vynalézavé a nemají to štěstí, tak e, zůstávají vzadu. A nám jde o to, abychom zavedli jednotnější kritéria pro politiku výzkumu a vývoje na jedné straně a pro politiku regionální na druhé straně, tak aby bylo snad, snadší žádat v rámci obou těchto politik a také šlo o to, abychom celkově lépe podpořili výzkum a vývoj, protože v Evropě budeme konkurenceschopnější, nebo globálně budeme konkurenceschopnější, jenom když půjdeme tímto směrem a když nastavíme takto naše nástroje. Jedině tak můžeme říci, eh, nebo eh, můžeme vysvětlit, proč se vytvářejí klastry pro výzkum a inovace, například v oblasti nanotechnologie, to znám od nás ze Sárska, eh, které je vůdcem v naší eh, zemi v oblasti nanotechnologie, eh, jinde to je v oblasti biotechnologií, eh, v oblasti informačních technologií a Dříve ty zaostalejší regiony se probojovaly do špičky, protože chytře využili ty jednotlivé podpůrné prostředky. A o to tady jde. Jde o to, abychom zracionalizovali a usměrnili, abych tak eh, řekl, tu obtlouslou byrokracii a potom, až se bude debatovat o osmém eh, rámcovém programu, tak eh, si musíme uvědomit, že potřebujeme čím dál více lidí, kteří jsou schopni šířit inovace, kteří jsou schopni je řídit. My chceme odbourávat byrokracii, ale Eh, to lze jenom do určité míry. A potom už je třeba mít lidi, kteří eh, budou schopni se vyhnat v rámci eh, nového systému. Já nechci tady zavádět žádná nová školení, ale myslím si, že Evropská unie tady musí být aktivní, když prostě ti lidé, kteří sedí v těch regionech a mají radit dál, aby ti to lidé opravdu prošli určitým školením tak, aby Eh, prostředky byly vynakládány opravdu efektivně. Takže hmm. potom ta eh, téma, eh, které tady probíráme na, výbory, tradič, na výboru tradičně, jako je posílení efektivity dopravy. Samozřejmě toho můžeme dosáhnout jedině posílením infrastruktury, ale také posílením výzkumu a vývoje. Eh, musíme nejdřív položit kabely na eh, širokopásmové připojení a potom musíme vědět, co s ním. Eh, probírali jsme to v souvislosti s dopravou. Samozřejmě můžeme mít různé ambice na používání elektromobilů, ale když nebudete mít infrastrukturu, tak se ty automobily nerozšíří. A do toho, proto je třeba do infrastruktury investovat. Eh, kolega van eh, Nistelrooy eh, je členem tohoto výboru a výboru pro regionální rozvoj je tedy členem obou důležitých výborů a zabývá se tím a mm, je velice důležitá jeho iniciativa v této oblasti. Já vám děkuji za pozornost. Já vám také děkuji a, a zeptám se, jestli se k tomu chce někdo, někdo přihlásit. Pan kolega Winkler. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážené kolegyně a kolegové. Nejdříve bych eh, chtěl eh, říci, že souhlasím se zprávou kolegy Chace Markachise a souhlasím s tím, co tady říkal. To, co tady říká, je pro regiony, pro nás velice důležité. A přitom je tedy důležité, aby ta podpora v soudržnosti a regionální v rozvoje byla, byla navázána více na výzkum a Eh, vývoj. A často eh, víme, že se peníze musí vracet zpátky, protože to navzájem není dostatečně eh, koordinované. Je tady celá řada aktérů, kteří v různých oblastech těch nejrůznějších podpůrných programů pracují, ale pracují vedle sebe a nedomlouvají se a nevědí, co by mohlo souviset co by se dalo dát dohromady. A proto potřebujeme takové ty eh, správce eh, toho výzkumu a vývoje, ty koordinátory. A je také třeba, aby existovala eh, jednotná kritéria pro výzkum a vývoj a vše, všech těch jednotlivých programech. Tak, abychom jednoho dne byli svědky eh, z eh, určitého sjednocení a aby nakonec do výzkumu vývoje teklo více peněz. Já jsem také rád, že eh, se tady hovoří o navýšení prostředků pro oblast inovací ve strukturálních fondech. To je pozitivní a proto s tímto návrhem rozhodně mohu souhlasit. Děkuji. Kolegyně Bytikova kolega Bejtikova, pardon. Děkuji, pane předsedo. Eh, zásadnímu směřování této zprávy, eh, tohoto stanoviska mohu eh, tedy říci ano. A měl bych jenom tři připomínky, ze kterých byste mohli ještě něco, nějaké podněty odvodit. Za prvé, i když mám rád eh, regiony vlasti a místní hospodářství a výzkum, tak u bodu jedna si nejsem jistý, že v každém případě inovace eh, vznikají nejúčinněji na místní úrovni. Někdy je třeba většího rámce než eh, regionu pro inovace. Čili tady bychom to měli sformulovat asi nějak flexibilněji. Eh, za druhé, myslím si, že by bylo dobré, a kolega když na to poukázal, kdybychom ten posun vůči inovacím měli na paměti eh, v tom smyslu, že musíme Musíme eh, zde eh, odkazovat na, eh, to, na, na ten řádný vzor trvale udržitelného hospodaření. A měli bychom jmenovat ty inovace, které jsou důležité pro nadcházející průmyslovou revoluci, pro tu vznikající, probíhající průmyslovou revoluci. Takhle bychom to měli tedy doplnit, ale myslím si, že v zásadě je ta zpráva, to stanovisko velice dobré, ta zpráva. Inek, prosím. Ráda bych řekla, že podporuji tuto úžasnou zprávu pana Chacima Kakise. Ovšem je zde problém, potřebujeme kvalitní zprávu, potřebujeme kvalitní text i z výboru pro regionální rozvoj. Když se podíváme totiž na stávající situaci, skutečnou situaci, tak zde vidíme různé problémy kde nalézt další finanční prostředky pro inovaci. Tyto informace v mnoha regionech chybí. Dále možnost podávat přihlášky a tak dále, nebo schopnosti v této oblasti jsou na nízké úrovni v mnoha regionech. No a pokud je o jiné různé další finanční fondy, tak rovněž je zde problém s informacemi. Dá je to likvidita, to je další obrovský problém pro malé a středně velké podniky, drobné podniky, menší instituce nebo malé univerzity je obtížné zúčastňovat se těchto projektů, protože pokud jde o spolufinancování, to je sice výborná myšlenka, čili není to z tohoto důvodu, ale právě proto, že zde neexistuje ta likvidita, ty finanční toky. A to je problém Evropské unie, který, která je posledním plácem, zdržuje tyto platby a tak dále. A u všech projektů trvá na tom, aby drobní, malí partneři předkládali finanční prostředky předem. To je další problém. Dále jsou zde členské státy, které nepřistoupily k plnému, úplnému spolufinancování. Neznám všechna čísla, ovšem když tam dáte jedno euro do toho projektu, tak se vám vrátí dva nebo něco takového. To by byla výborná rovnice, to jistě. Ovšem o tom bychom ještě měli s členskými státy hovořit. Byrokracie. Měli jsme eh, mini slyšení v této oblasti, to je další obrovský problém. Osobně se domnívám, že to, že bude mít nějaké odborníky v jednotlivých regionech, tak to si myslím, že by mohlo být řešení. To je dobrá myšlenka, které, to znamená, že by nám opravdu pomohli využívat tyto prostředky dobrým vhodným způsobem. Není vhodné, aby všichni museli vědět úplně všechno o všech těchto přihláškách. Čili toto je jedna z oblastí, kterou, která je důležitá, kterou bychom mohli zacílit tímto, tímto způsobem. Dále je nesmírně důležité, aby regiony měly k dispozici svou strategii. To je rovněž pozitivní. Osobně se domnívám, já jsem pracovala před několika lety jako koordinátorka pro regiony v této oblasti. Snažila jsem se zjistit, jaké jsou strategie, připravovala jsem přihlášky pro projekty tohoto typu. Myslím si, že zde leží veliký potenciál pro efektivnější, účinnější legislativu menší byrokracie a tak dále. Měli bychom opravdu k tomu přistoupit i vzhledem k, k, k ekonomické a hospodářské krizi, finanční krizi. Potřebujeme konkrétní akce, konkrétní kroky, spolupráci, strategie. To je velice důležité. Právě proto je tato zpráva nesmírně důležitá pro náš výbor. Herzlichen Dank, Herr Děkuji, teď kolega Mocaras. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Haci Markakis úrnak ezt a jelentését. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dovolte, abych rovněž využil této příležitosti a poděkoval kolegovi za jeho zprávu. Rád bych se zmínil o tom, že je to velice dobře načasovaná zpráva. Dochází k hodnocení v poločase sedmého rámcového programu. Tyto programy se vždycky vylepšovaly, ovšem nikdy se nám nepovedlo dosáhnout dostačujícího výsledku. Proto si myslím, že výsledkem by mohlo být to, že hodnocení, na základě hodnocení tohoto sedmého rámcového programu a výsledku vypracujeme té osmi rámcový program. Měli bychom definovat všechny prvky, které by nám umožnily snížit byrokracii a zároveň zlepšit inovace, tak abychom podpořili malé a středně velké podniky. To je něco, což by mohlo fungovat jako jakýsi stimul pro inovační procesy, inovace do budoucna. Protože bohužel hovoříme o tom už příliš dlouho, ovšem výsledky nejsou dostačující. Nejde o problémy, které se dotýkají výzkumu, jde spíše o praktickou aplikaci výsledku výzkumu. Myslím si, že do budoucna bychom mu mohli mít v této oblasti problém, právě proto bychom to měli implementovat v regionech, ovšem snažit se to rozdělit na ještě menší projekty. Děkuji. Darf mich bedanken. Já také děkuji. Chtěl bych dát slovo komisi, ale nevím, eh, kdo z vás by si teď chtěl vzal, eh, vzít slovo, protože tady máte víc zástupců. Prosím. Uh, hello, sorry. Eh, yes, I'm very... Dobrý den, já si zastupuji Evropskou komisi a skutečně jsme nesmírně rádi, že došlo k předložení tohoto návrhu zprávy a stanoviska. My souhlasíme s celkovým přístupem, který vyžaduje koordinaci jednotlivých zúčastněných strán. Ovšem dovolte, abych se zaměřila na tři oblasti. Pokud jde o synergie, je zde mnoho dalších oblastí a samozřejmě se můžeme poté věnovat i podrobnostem, budete-li si to přát. V současné době máme společné nástroje, které v Evropské komisi v rámci různých oddělení připravujeme, ať už jsou to tzv. task force nebo regionální centra pro eh, určité monitorování, to znamená observatoř, různé nástroje pro měření jednotlivých politik na regionální úrovni. Dále je to spolupráce mezi regiony. To všechno podporujeme různými odděleními komise, to znamená je to síť, takzvané fast track, to znamená toho rychlého postupu, inovační opatření, podpora těchto politik na regionální úrovni, čili to je zde mnoho nástrojů, já jsem se zmínila pouze o několika z nich. Na programu máme i společné sdělení DG, Regi, mm, Enterprise a jiných DG, které očekáváme v letošním roce v druhé polovině letošního roku a hlavním cílem je propojit strategické hlavní směry strukturálních fondů, propojit to s novými směry pro strategii pro rok 2020, nové inovační plány a tak dále v oblasti inovací, dále identifikace nových oblastí pro synergie, pro výzkum, vývoj, podpora, in podpora těchto postupů, nových nástrojů a tak dále. Čili toto jsou naše cíle, přesně tak, jak je to stanoveno, stanoveno i ve vaší zprávě a ve vašem stanovisku. A rovněž očekáváme na konci března strategickou zprávu, která by se měla zabývat realizaci strukturálních fondů, v souvislosti s novými hlavními směry pro rok 2010 až 2013. To bude vlastně první rozprava v tomto ohledu. Každý členský stát předloží zprávu ohledně strategických hlavních směrů, které byly připraveny v tom prvním programovacím období. Tuto zprávu očekáváme velice v krátkém horizontu, umožnila by nám, nebo doufáme, že nám umožní podívat se na určitý dopad, asi to ještě není úplně ten konečný dopad, ovšem zda ten systém vůbec jde tím správným směrem, který očekáváme. Nevím, zda kolegyně ještě k tomu chce něco dodat. Děkuji. Kolego Chacimark, se chce, tak tomu ještě něco říci. Samozřejmě, pane předsedo. Nejdříve bych poděkoval komisi za Eh, ten eh, přehled aktuální situace, ale jde o to, co tady říkal jiný kolega, jde o synergie, jde o to, abychom teď, v tuto chvíli, kdy se plánuje eh, osmý rámcový program, kdy přichází nový komisař, kdy se plánuje nová regionální politika, kdy dokonce i z hlediska eh, rozpočtové kontroly se toho musí hodně přepracovat v nových členských státech, opravdu hodně, abychom eh, nastavili nový směr. A proto bych rád poděkoval kolegu Winklerovi, který hovořil o strategickém zaměření. Když se v regionální politice eh, budeme soustředit na eh, eh, výzkum a rozvoj, já vím, odkud pocházíte, z jakého regionu a jak velkou roli tam tohle hraje, tak my samozřejmě víme, že Eh, váš region, například je, tedy Sasko, je, velice je velkým příkladem. Je to, je to příklad pro vytváření takových klastrů. Já vím, že Sasko už v minulosti mimořádně využilo ty regionální prostředky, aby dosáhlo přesně tohoto strategického zaměření na základě inovací. Potom eh, děkuji eh, kolegovi Bytikoferovi za to upřesnění. Ano, opravdu jde o trvale udržitelnější hospodářství já jsem proto, abychom to tam takhle přeformulovali. <clears throat> Jde o to, že eh, ta eh, stanoviska jsou samozřejmě prostorově omezená a proto mým prostřednictvím nebo prostřednictvím kolegy Bytychovera ještě můžete tedy doplnit. A eh, docela jasně také jsem proto, abychom zde konkrétně poukázali na průmysl a na jeho ozelenění. Určitě tady podáte takový pozměňovací návrh. Eh, teď k tomu, co říkal Lena Ek. Jak nakládat s penězi? Eh, komise ten text pochválila. Nicméně komise by také měla vědět, že v minulosti jsme udělali hodně chyb. A teď se podívejte aktuálně například Řecka. To je země, eh, které dostal, která dostala mimořádně hodně prostředků pro regionální rozvoj v minulosti a která jenom malou část dala do inovací a výzkumu. A tam to bylo úspěšné. Řecko od vstupu do Evropské unii eh, ztratilo celkovou eh, produktivitu. To samozřejmě vedlo k tomu, že je to země, která žije prakticky na dluh a jenom v oblasti informačních technologií dosáhla výborných e, výsledků jedině díky e, rámcovým výzkumným programům. Například to, to je jediný, e, jediná oblast, která je produktivní v Řecku. Ostatní věci tam šly naprosto cugrunt díky vnitřnímu trhu. a e, já jsem e, rád, e, že se tady do toho zapojil kolega Mesaroš. Když nové členské státy nevidí potenciál pro ty, příslušní, pro, pro ty příslušné synergie a pro, tedy v rámci například příslušnosti k euru, tak by mohli mít také do budoucnosti smůlu, že nebudou v tom produktivním procesu. A příklad Řecka ukazuje teď, kterým směrem se vydat a kterým se nevydat. Proto bychom těm členským státům měli zprostředkovávat eh, ty eh, lidi eh, pro lepší využívání prostředků. Neříkám, že bychom jim to měli nutit, ale měli bychom je školit. To by bylo asi to správné slovo. Jako člověk, který kontroluje rozpočet, dobře vím o prostředcích, které se zneužívají, které se špatně používají. A potom je tam dokonce i určitý nevděk podívejte se na, na tu debatu eh, v eh, Řecku o Evropské unii, tak potom je to nebezpečné. Potom je tady určitá eh, zápalná explozivní směs a musíme se zabývat tím, jestli tu celou politiku nenastavit nějak jinak. Kolega Fanisteroy teď odešel, ale to je spoluiniciátor a to je velice důležitá věc o které zde i kolega Fanestel hovořil. A já prosím kolegy, eh, až tady budou eh, žádat, aby, tedy, eh, až se k tomu budou vyjadřovat, aby na toto měli na paměti. Děkuji, pane kolego. Nevidím, že by se někdo hlásil, takže bych řekl, že lhůta pro mm, pozměňovací návrhy je 22. února v, v 12 hodin, to znamená včera, poměrně krát. Kolega Winkler prosil o, pro, o prodloužení o den, takže bychom to měli dát na 25., protože to je opravdu velmi krátká lhůta. Takže kdyby to bylo možné, takže 25. ne 24. jak jste měl říct. Ano, tak to je, myslím, chytrý návrh. Často to bereme příliš eh, rychle. Takže pokud nejste nikdo proti, tak je to 25. ale přesto v poledne. A tím jsme ukončili eh, debatu o tomto bodu na pořadu jednání. Ovšem nemůžeme pokračovat, máme tady nějaký technický problém a sice, že v 10 hodin máme začít hlasovat a žádný bod už do té doby neprojednáme, takže musíme udělat, eh, udělat pauzu a pak začneme úplně přesně, přesně úderem desáté. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen zur Abstimmung oder zu den Abstimmungen. Milí kolegové, a nyní se dostáváme k hlasování. Dostáváme se k hlasování, to znamená bod číslo 7 na našem programu. Eh, je to tak trošku osobní věc, ale uh, už eh, se mě na to ptalo několik kolegů. Uh, teď uh, Eh, tohle není eh, zatím nejobtížnější součást volebního období. Ale měli bychom se snažit, eh, zejména pokud jde o podklady, tak abychom je zpracovali, tak aby si je měli čas přičíst všichni, protože čas od času se stává, že se kompromisní pozměňovací návrhy předloží jenom předchozí večer nebo až ráno. A teď tady můžeme mít kompromisní pozměňovací návrh ve francouzštině. Dneska to necháme takhle, tak eh, prosím eh, hlasujte. Ale už jsem eh, hovořil s kolegy o tom. Do budoucna musíme, prosím, se snažit o to, abychom ty kompromisní pozměňovací návrhy dávali víc než den předem, tak a byly aspoň v angličtině, aby si mohli všichni kolegové přečíst. Protože ne, když máme tolik jazyků, tak je to opravdu těžké a potom eh, tady se někdo eh, zvedne a řekne, že si to nemohl přečíst a ehm, eh, já potom o tom nemůžu nechat hlasovat, takže prosím, dokud máme, zejména když máme teď ještě více času, tak se na to zmykněme a do budoucna to budeme měnit. Takže tolik taková úvodní poznámka a teď se dostáváme k hlasování. Dáme si jednu zkoušku. Eh, zkušební hlasování, takže prosím, hlasujeme o otázce, jestli bychom do budoucnosti měli hlasovat ne. Ne, eh, jestli konečně vyjde sluníčko. Ano nebo ne. Vyjadřete se, prosím. Pane předsedo, asi mi nefunguje uh, karta. Vypadá to, že všem ostatním funguje a moje ne. Takže já budu muset asi eh, někde eh, dostat novou kartu. Jsem to právě zkusil a nefunguje mi to. Dobrá. Okay, Dann kann es aber losgehen. Maschine klappt. Wir haben eine Karte, die wir dann dazu. Zdá se, že to funguje. Ovšem jedna s jednou kartou se máme, máme určité problémy. První zpráva, o které budeme hlasovat, je zpráva paní Grostetové. Je to zpráva o sdělení Komise o Evropském partnerství pro boj proti rakovině. Takže je to bod číslo 3. Kdo je kompromisní návrh číslo 1? Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se. Schválený návrh. Takže jednička, dvojka nám vypadla. Trojka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Pětka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, schváleno. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 2. Eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Osmička odpadá. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Desítka odpadá, jedenáctka. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Máme několik hlasů proti, 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno, 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 14, 15 odpadají, 16, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, nebylo schváleno. Eh, hlasování o závěrečné verzi provedeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Prosím, co jste říkali? 16, o tom jsem uh, hovořil. Chcete to ověřit? Já si myslím, že to bylo jasné, ale dobře. Dobře, takže eh, pardon, eh, ještě jednou budeme hovořit, eh, tedy hlasovat o 16. Zahajuji hlasování o 16. 16. Hovoříme tedy o 16. Máme tady o jednoho člověka z EPP navíc. Máme tady o jednoho EPP navíc. Končím hlasování. Výsledek je zcela jasný. Takže děkuji a závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Takže tady máme o tři eh, lidi z EPP navíc. Vypadá, že se nám tady EPP pěkně množí. Já se omlouvám. Tak ještě o dva navíc pořád tak o dva. A mohli bychom tady něko, vypůjčit někoho z EPP třeba. A už je jenom o jednoho navíc. Takže teď končíme hlasování. 46 pro, 3 se zdrželi, nikdo proti. Paní kolegyně, i já vám a gratuluji a děkuji. Nyní se dostáváme e, ke zprávě paní e, Riary Madurel. Je to eh, debata mezi eh, vysokými školami a eh, hospodářstvím. Takže nejdříve hlasujeme o popřední pozměňovací návrhu. Kdo pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Za třetí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. No, ověříme to. Takže pozměňovací návrh číslo 3. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dáme tady o dva lidi z EPP navíc. Dobrá, končím hlasování. Výsledek. Dobrá, takže jednoznačně ano. Takže musíme potom hlasovat i o dvojce. Kdo je pro dvojku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odpadá šestka. Kompromis čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odpadá sedmička, osmička. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také schváleno. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 12 odpadá, 13 kdo je pro. A 13, pardon, také odpadá. Kompromis 3, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 14 odpadá, potom tady máme 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 18 a 19 odpadají. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 23. Eh, rozdělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 26. Dvě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek těsné. Je to pro, tedy schváleno. 27, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 28, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 31. Dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A dále už nic, takže eh, z hlasování o závěrečné verzi elektronicky eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zase o jednoho CPP e navíc. Výsledek 48 eh, pro, 3 se zdrželi, nikdo proti. Mnohokrát děkuji a blahopřeji se dostáváme k bodu 9, bílá kniha komise nazvaná Přizpůsobení se změně klimatu, směrování k evropskému akčnímu rámci od paní Matias a v ústní návrh paní Jordan. Pojasnila by ráda zelo nakrátko samo to. Děkuji za slova. Ráda bych vysvětlila velice stručně následující věc. Pokud je o hlasovací seznam EPP, máme tam mínus. Není to proto, že bychom nesouhlasili s obsahem tohoto stanoviska, ovšem domníváme se, že tyto konkrétní kroky, které by měly snížit emise skleníkových plynů, zde nezapadají do této zprávy, neměly by být zmíněny v této zprávě. Děkuji. Dobrá, Můžeme zahájit tedy hlasování eh, s pozměňovacím návrhem 7 eh, ve třech částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. No, také se zdrželi, ale zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, Zamítnuto. Osmička, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Osmičku. Končím hlasování. Výsledek Tak pak máme výsledek. A ten pan v počítači ještě pořád počítá. Tak znovu budeme hlasovat. Ještě jednou k osmičce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme zase o jednoho člověka se navíc. Končím.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 Eh, kdo se zdržel? Schváleno. Dvanáctka. Eh, dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti. Eh, schváleno. A druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Potom tady máme druhou část dvanáctky. A končím hlasování. Výsledek Máme o jeden, a o jeden hlas navíc. Zamítnuto. Přesto zamítnuto. Ano, je tady o pana Gireka navíc, ale přesto. Tak to bylo velice eh, těsné. Pan Tomas. Eh, moje hlasovací karta je na cestě, čili já bych také byl býval proti. Takže kde, kde pak? Já bych byl pro. Takže co uděláme teď? My, my jsme tři zelení a já nemám kartu. Normálně jsme tady čtyři. Takže smí pán hlasovat? Ano. Takže potom, takže potom je to přijato, ano. Takže eh, co teď máme, eh, co teď máme dělat? Je to těsné. Eh, třináctka hlasujeme.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 Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 kdo se zdržel? Přijato. Potom odpadají 25, 27 a 26. O 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jednička. A kdo je pro? Pardon, 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jednička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Trojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Čtyřka, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme. Čtyřku e, zahajuji hlasování. Je všechno v pořádku. Máme o jednoho člověka se VP navíc. O jednoho člověka se VP navíc. Děkuji. Kdo je proti? Končím hlasování. 30 k 22 a teď eh, pětka. Hmm, kdo je pro, kdo je proti? Ověříme. Také kontrolujeme tady pětku. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Moment. plus jeden dílek, takže 27. Šestka, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato. Závěrečné hlasování. Končím hlasování. Přijato gratuluji a přeji hodně úspěchů. A, a bod 11, udržitelná budoucnost pro dopravu. A, takže bod číslo 10. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Uh, opět znovu, dvojka. Kdo je pro? Kdo je proti?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 kdo se zdržel, eh, schváleno 10, 11 eh, z vás odpadají, 13 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, schváleno 14 kdo je pro, kdo je proti, schváleno 15 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno 16 kdo je pro, kdo se zdržel, pardon, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno 17. Kdo je pro? kdo kdo je proti, se zdržel,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 Eh, zamítnuto 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 21 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 23 ve třech částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, schváleno. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 25 druhou částek. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, pardon, ano, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno 28, 29. Eh, kdo je mm, pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Jednička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní eh, hlasujeme o závěrečné verzi. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme tady o jednoho člověka z EPP navíc. Končíme hlasování. 45 pro, 1 proti, 5 se zdrželo a blahopřeji. A nyní další práva jedenáctka. Antonie Kančian, udržitelná budoucnost pro Prahu. Máme tady hlasovací seznam před sebou, bod 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme. Ověříme u jedničky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Trojka odpadá. Čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ostatní odpadají. 7 až 13 tedy. 14. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odmítnuto. 15. odpadá. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 17. Eh,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 21 až 24 odpadá. 25 eh, rozdělené hlasování. Za prvé, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Eh, druhá část. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Uvěříme. Uvěříme druhou část tedy. Zahajuji hlasování. Máme tady o jednoho člověka se VP navíc. Končím hlasování. E, eh, zamítnuto 20. Ano, zamítnuto. Máme tady o jeden hlas navíc, ale zamítnuto, pokud máme uh, stejný počet hlasů. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dostáváme se k 27. Ne, to odpadá. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Na 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, schváleno. 37. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme za hlasování. Končím hlasování. Eh, zamítnuto. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, schváleno. 39. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, 42, kdo je pro, pardon, první část, 42, kdo je. Takže první část odpadá, aha, Aha, takže tím je to vyřízeno vlastně, to se omlouvám. Takže mám pravdu, první část odpadá. Takže ještě jednou. Eh, první část 42 odpadá, ale o zbytku hlasujeme. Prosím, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Tamhle máme eh, technickou poznámku. 33 jsme, myslím, schválili i když tam je eh, eh, že odpadá, když eh, bude schválena 37. Takže můžeme to ověřit? O 33. jsme nehlasovali. A 37. byla, 37. byla odmítnuta. Aha, tak, je to v pořádku. Takže jsme to udělali správně. Dobrá. Takže závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? A už vlastně ne, <laughs> končím hlasování. Tak opět je tady u člověka se EPP navíc. Končím hlasování. 46 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji. A tím jsme velice rychle spoukli všechna hlasování. A můžeme pokračovat eh, v, dále v pořadu našeho jednání a dostáváme se k bodu 12, kterým, a ti, kteří eh, chtějí teď odejít, nech tak učiní rychle, aby ostatní mohli jednat v klidu. Bod číslo 12. Eh, společný program výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře. Tady máme kolegyni Elenu Ek, která je zpravodajkou a kolegyně také dostává slovo ale počkáme eh, v minutku, než eh, se tady situace uklidní. Alle diejenigen, die nur wegen der Abstimmung hier waren, können jetzt bitte schnell den Saal verlassen. Ale eh, ti, kteří jste přišli jenom na hlasování, tak prosím rychle opuste sál, abychom se mohli pustit do práce. Das war gekocht. Ja, Rekord. meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, das Wort hat jetzt und... Takže dámy a pánové, kolegyně Lena Ek má nyní slovo a to uh, pouze kolegyně. A ostatní poprosím, aby stichli. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já ještě počkám nějakou chvilku, než se uklidní sál. start. Wir würden gerne weitermachen. My bychom chtěli pokračovat, prosím. Pokud by to bylo možné, utište se, prosím, chtěli bychom pokračovat. Děkuji, pane předsedo, já si moc cením vaší pomoci. Když jsme zahájili tento společný program pro výzkum a vývoj, a když jsme se o tomto programu minule bavili, protože byl na našem programu jednání, tak jsem chtěla poukázat na ty důležité argumenty, které mluví ve prospěch tohoto programu. A vy všichni víte, v jaké závažné situaci se nachází Baltské moře. Všichni víte souvislosti, všichni víte, jaké rozhodnutí rady, které se týká Baltského moře. A chtěla jsem poukázat, že je důležitá podpora dvou komisařů, jednoho pro životní prostředí, jednoho pro výzkum. A tato podpora obou komisařů pro programy je skutečně důležitá. Nicméně i přesto mám obavy. A to z důvodu návrhu komise, který se zabývá eh, programu Bonus 169 A určitě víte, jaká je role parlamentu, jaká je role komisařů, jaká je role rady. A některá část zprávy komise To je něco, čím bychom se měli zabývat v rámci osmého rámcového programu. Diskuze se to netočila pouze kolem závažnosti tohoto tématu a okolo potřebnosti programu bonus, ale také okolo toho, zda můžeme zavést některé nové elementy. A to, že bychom zavedli dvoufázový program, jedna část by byla strategická, jedna by byla výzkumná část. Je to tedy novinka, která souvisí s projektem Bonus 169. A Návrh komise tedy zní mít dvoufázový program. Je to tedy novinka. Já se domnívám, že je to zatím předčasné. Nicméně, jak výzkumníci, pracovníci, tak eh, státy, které se účastní, tedy těchto devět členských států, souhlasí s tímto postupem, který navrhuje komise a chtějí se zapojit do tohoto výzkumného období. Je důležité, aby se nám povedlo přivést, zhromáždit co nejlepší vědce a ten přechod z první fáze do druhé fáze by neměl být složitý. Měli bychom se snažit, aby ten přechod z jedné fáze do druhé byl co nejjednodušší. Pokud budeme zavádět nové elementy, tak to je samozřejmě dobré, měli bychom se zaměřovat na vývoj do budoucna, nicméně neměli bychom to využít jako nástroj k tomu, aby tyto projekty byly zastaveny. A já jsem zde velmi vážná, myslím to vážně. A mohu to podložit. Víte, že Rada, parlament i komisaři tyto projekty podporují. Za druhé, financování. Jakým způsobem vyřešíme financování? zde se opět v rámci financování zavádí nová, nový element, je to, že jsou to společné finanční prostředky. To jsme měli také na agendě posledně. Hodně výzkumných programů se snaží být co nejefektivnější, co se týče evropské přidané hodnoty. A v rámci rámcového programu 8 budeme zavádět nové regulační předpisy, které se budou týkat základních principů společných finančních prostředků. V současnosti většina členských států, která má problém z důvodu svých vlastních právních předpisů nebo ústav. A proto jsme zavedli takové virtuální společné finanční prostředky a snažíme se podpořit, zlepšit spolupráci co se týče spravování společných financí. Zároveň musíme zohlednit problémy, kterým čelí velké státy jako Německo, malé státy jako Švédsko. Ale je to důležité si tyto problémy uvědomit, protože Švédsko je sice malá země, ale mají dlouhé pobřeží. A to je Druhá věc. A ve své zprávě na tyto problémy všech zemí poukazuji. Já se snažím samozřejmě zaměřit svou perspektivu, perspektivu také do budoucna. A třetí téma, na které se soustředím ve své zprávě, je, že se snažím zaměřit na co nejlepší spolupráci s Ruskem. Víte, že Rusko má velký vliv na situaci Baltského moře. Je důležité navázat spolupráci s ruskými výzkumnými pracovníky. Je dobré, aby tato spolupráce byla co nejrychlejší a co nejefektivnější. A samozřejmě i tady musíme ještě podniknout eh, z právního hlediska určitou práci. V programu Bonus Plus, který již byl zahájen, v tomto programu počítáme se spoluprácí s Ruskem. Na bilaterální úrovni ta ta spolupráce funguje, myslím tedy spolupráci mezi eh, Bonus Plus a Ruskem. Rusové se tedy zapojili do programu, navštěvují semináře a snažíme se najít společnou řeč a postoupit dál. Máme, jak jsem říkala, program Bonus Plus, který již funguje, je úspěšný a výsledky jsou zatím velmi slibné. Také se koná velký summit, který se věnoval situaci eh, u Baltského moře. Tento summit proběhl před několika týdny. Na summit dojeli šéfové států a vlád a myslím si, že výsledky tohoto summitu byly opravdu dobré. Co potřebujeme nyní? Potřebujeme rychlé rozhodnutí, co se týče programu Bonus 169. Jak víte, situace u Balckého moře je obtížná a to myslím hlavně z ekologického hlediska. Potřebujeme tedy, aby věda a výzkum se spojili, spolupracovali a co nejdříve dosáhli pokroku. Pokud bude eh, velká časová prodleva mezi naším rozhodnutím a tím, co se stane v rámci eh, programu Bonus 6.9, tak to povede k tomu, že se budeme muset nejenom zabývat otázkou, proč ta situace jaká je, ale co všechno vedlo ke stavu, ve kterém se mm, Balcké moře nachází. Tímto bych vám tímto bych chtěla poděkovat všem členům, kteří se účastnili a moc se těším na debatu. Děkuji. Děkuji. Teď dáme slovo tím zpravodajům, nejdříve panu Gírekovi. Děkuji bardzo, pane předsedající. <clears throat> Zač... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve obecné připomínky. Zásadní věcí je to, že když se podíváte na návrhy, které se týkají Balckého moře, tak vidíte, že se zde odehrává jistý strategický proces, strategický postup. A je pravda, že budeme muset naši práci v této oblasti výrazně, výrazně zlepšit. Strategie by se měla zabývat Baltským mořem samotným a veškerými věcmi, které s tím souvisí. A v kapitole 6 se hovoří o odbornících. Také se domnívám, že komise by měla zohlednit zjištění odborníků. A pokud se budeme bavit o společném výzkumném centru, tak to je také eh, zatím velmi tajemné, zatím tomu moc nerozumíme a potřebovali bychom další vysvětlení, co to přesně bude a dále schopnosti v oblasti výzkumu jednotlivých členských států. Na to bychom se měli také zaměřit, jaký je e, výzkumný potenciál jednotlivých členských států. záleží to samozřejmě na to, na kterou zemi se zaměříte. Existují země, které mají menší schopnosti, menší potenciál, e, nemohou, nemají například tak dobře vybavené laboratoře, nemají dostatečná zařízení, které by mohly poskytnout k dispozici a to je také důležité, když se budeme bavit o těch společných finančních prostředcích. do velké, ve velké míře budeme muset také provádět výzkum na místě. Když se podíváme na společné finanční prostředky, jsou zde země, které budou mít určitě právní problémy. A to bude mít určitě také dopad myslím, dopad, který bude omezovat eh, práci výzkumných pracovníků. Všechny tyto naše snahy určitě zaberou jistý čas. Již by bylo řečeno, že zde budou dvě fáze a je dobré, abychom ten přechod z jedné fáze do druhé zvládli. A aby se nám to povedlo, musíme si stanovit priority pro Balcké moře a okolí. Priority jsou nutné, zvláště s ohledem na to, že budeme muset provést nutné investice. Některý výzkum se bude odehrávat v laboratořích, nicméně ostatní výzkum se bude mm, dít odehrávat v terénu, na místě. A to je důležité si uvědomit, když se zamyslíme nad budoucností a budoucím vývojem. Je dobré, abychom si tedy stanovili správný rámec a zajistili, že budeme mít dostatečné zařízení. Děkuji, paní kolegyně Hasi. Hyvät kollegat, eh, kiitoksia paljon eh, raportöörille. Oikein hyvä. Děkuji. Eh, paní zpravodajce za eh, její práci, a podporuji eh, její úmysly a eh, také to, že je třeba do této spolupráce zapojit Rusko jedním nebo druhým způsobem. Myslím si, že je třeba nalézt možnosti zrychlit tu fázi, která je před samotnou spoluprací. tohle celé, eh, celé je velice důležitá věc, protože eh, je to v rámci té eh, strategie Evropské unie pro Balské moře. V Evropském parlamentu víme, že strategie pro Balt je také iniciativou nebo vznikla z iniciativy Evropského parlamentu a já jsem velice ráda, že švédské předsednictví se tolik zasazovalo o prosazení této iniciativy. Podle mého názoru tady žádné eh, obsahové názorové rozdíly nemáme. Možná je tady jedna drobnost, jak už o tom také paní zpravodajka hovořila. Ten eh, virtuální společný koš. Já eh, jsem poněkud Eh, cynická ohledně toho, že jsou tady ženské státy, které to používají a které ne. Eh, které říkají, že ten eh, společný koč prostředků by podle legislativy dané země byl nelegální. Proto, aby to zdržovali. Ale většina členských států už se vzdala takovéto pozice protože eh, chceme ostatně nalézt eh, funkční řešení. Já si myslím, že bychom měli eh, se zabývat tím, jestli je možné financovat nějaké společné nějaký společný postup, tak abychom se opravdu jednou nedohodli na nějakém tom virtuálním společném uh, koše prostředku. Samozřejmě jsou tady na jednu stranu eh, národní pravidla a na druhou stranu evropská společná pravidla, která se opravdu navzájem mohou hodně lišit nebo být v rozporu. Ale myslím, že společně je možné se shodnout na eh, nějakém takovém eh, společném koši prostředků. A potom poslední věc, kolegyně a kolegové. Dnes dopoledne se na výboru eh, pro životní prostředí také projednávalo jeho stanovisko k tomuto tématu. Je pravděpodobné, že eh, z výboru pro životní prostředí vzejdou návrhy, které tento eh, program budou precizovat zpřesňovat, pokud jde o jeho ekologické aspekty. V zásadě jde o to, že Balské moře je jedno z nejznečištěnějších moří světa. To spousta lidí v Evropě možná vůbec neví. Vypadá to tak, že eh, si všichni myslí, že na severu Evropy je všechno dobře zorganizované, dobře a eh, že eh, se tam hodně chrání životní prostředí a všechno je to tam úžasné. A, a tahle obecná představa vede k tomu, eh, že se těžko potom eh, chápe, že Balty je eh, jedním z nejznečištěnějších moří na světě. A je to vlastně takové vnitřní moře Evropské unie a proto se s tím musí něco dělat a je to také otázka cti pro Evropskou unii, aby se tohle zlepšilo. Děkuji. Já vám tady děkuji a nyní pan Paul Šitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce za to, jakou vypracovala komplexní zprávu. Myslím si, že to dobře odráží diskuse, které jsme vedli zde ve výboru. Chtěl bych poukázat na několik věcí. Nejprve, co se týče financování. Máme zde pozměňovací návrh 19. A zde se stanoví možnost takového, takových virtuálních společných finančních prostředků. Je to praktický návrh. Nicméně potřebujeme se zbavit některých slov, jako například v angličtině justified cases, odůvodněné případy. Nechtěli bychom, aby tato slova byla obsažena. Musíme se také zamyslet nad rolí výboru. Musíme se dále zamyslet na hodnocením komise. Pokud bude toto hodnocení negativní nebo to hodnocení zabere příliš dlouhou dobu, tak to může zpomalit, odsunout program celý. Samozřejmě je jasné, že komise může přispět svou prací a je jasné, že jakmile program skončí, tak komise zde má jasnou roli. Co se týče účasti Ruské federace, je samozřejmě jasné, že tento program se zaměřuje na všechny státy u Balckého moře a spolupráce s ruskými výzkumnými vědci je naprosto zásadní, je to nevyhnutelné. Ovšem, myslím si, že zde do tohoto dokumentu příliš otevřeně zahrnujeme ruskou stranu a tím pádem by mohl u některých vzniknout dojem, že se nebavíme o iniciativě osmi eh, členských států EU, ale že se zde bavíme o větším počtu států. Takže bychom měli pouze pouze hovořit o takovém štědrém pozvání, eh, které mm, dáme Rusku, a aby se účastnilo tohoto projektu. A je. Děkuji a nyní eh, pan kolega Odida. Děkuji, vážený pane předsedo. Velice rád bych poděkoval zpravodajce za tuto důležitou práci a zprávu. Dovolte pouze několik poznámek. Pokud jde o tuto zprávu, vidíme zde koordinaci, otázku koordinacem osmých společnosti nebo společenství jednotlivých členských států, které se zúčastňují tohoto projektu. A já se ptám, zda bychom měli teda předpokládat to, že zde máme určitě konkrétní zájem, pokud je o Evropskou unii, nad rámec těchto osmi členských států. Já si pamatuju, že jsme o tom už hovořili, hovořili například o projektu, který se dotýkal Středomoří, EU Středomoří, my jsme v podstatě hovořili o tom, že to nebyly pouze země kolem Středomoří, ale v podstatě vlastně všechny země Evropské unie. Právě proto bychom zde měli být zmíněni. To znamená Evropská unie jakožto hráč nad rámec těchto osmi hráčů členských států. No a zároveň, pokud je o těch osm členských států, to je taková otázka. Jakým způsobem teda, mm, řekněme, například privilegované státy, Rusko. A nehovoříme zde o Norsku. To je podivné, když přece Norsko je součástí společného hospodářského prostoru. Možná bychom měli Norsko přizvat nějakým způsobem. Víme, řekl že teda nejsou úplně přímo spojeni s touto oblastí teritoriální, ovšem například ve Středomoří, pokud si pamatuje, tak jsme hovořili o Portugalsku, Mauretánii a tak dále a to jsou rovněž země, které tam nejsou přímo teda u tohoto moře, právě proto si myslím, že možná Norsko by rovněž mohlo být takový konkrétní statut. A poslední záležitost, já jsem zatím ještě neměl čas podívat se na finanční záležitosti celého programu, ovšem zde vidíme obrovský problém výzkumného programu, je to opravdu velice složitý, složitý složitý rámec, složité návrhy. Víme, že komise přišla s určitými návrhy, pokud jde o proplácení a tak dále. To znamená, snažíme se dosáhnout opravdu jednoduchého, jednoduchého proplácení. Odborná veřejnost je trošku zděšená tím, že na naší straně je to opravdu nesmírně složitý proces. Děkujeme, říká pan předseda. Nyní eh, za komisi pan Maty. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych rovněž poděkoval paní zpravodajce za tuto skvělou zprávu. Zároveň bych velice rádo, rád poděkoval všem členům, všem poslancům, kteří se zapojili do této rozpravy. Velice stručně náš pohled, pohled komise k několika bodům, které se dotýkají tohoto programu, které se dotýkají vaší rozpravy. První záležitost. To je ta strategická fáze celého programu, strategická etapa celého programu, protože, jak už se o tom zmínila i paní zpravodajka ve své zprávě, to je etapa nesmírně důležitá. Bude muset definovat strategickou agendu výzkumnou agendu tohoto programu a myslím si, že v této strategické etapě že by to měla být etapa, která by měla být dostatečně dlouhá, protože úkoly, které nás čekají v této etapě, úkoly, které stojí před touto skupinou bonus, jsou nesmírně komplexní, které jsou opravdu zásadní a právě proto bychom neměli zkracovat tuto strategickou etapu. To by si myslím mohlo mít dopad na kvalitu celé této iniciativy, celého programu. Zároveň bych rád zdůraznil to, že tato strategická etapa není, že na ní nenahlížíme jako na jakési go nebo no-go, to znamená, co by teda, řekněme, eh, zhatilo nebo naopak nastartovalo tento projekt. Ne, to spíše opravdu jde o to, aby skupina Bonus mohla definovat celou agendu, toho výzkumnou agendu a aby došlo samozřejmě poté k pokračování dalšími etapami, to znamená realizace, implementace a tak dále. Uh, Druhá záležitost, pane předsedo, samozřejmě jde o financování, to znamená ten společný, to společný, ty společné prostředky. My opravdu máme velice jasné stanovisko k tomuto hledisku, k tomuto bodu. Myslím si, že to je vlastně jediná možnost, jediná možnost, jak opravdu, opravdu reagovat, reagovat na celou tuto problematiku vodným způsobem. Jde o integraci na evropské úrovni, proto si myslíme, že je to nejjednodušší způsob, nejjednodušší způsob, nejjednodušší prostředek, jak realizovat tento, tento rozpočet a zároveň je to možnost, která nám poskytne maximální jistotu, aby jednotlivé výzkumné skupiny byly financovány a aby tyto skupiny, odborné skupiny přicházeli právě z těch zemí, které budou poskytovat finanční prostředky, které jsou značně omezené, jak víme. Právě proto si myslíme, že opravdu toto je ten způsob, to znamená využít těch, toho společného půlu těchto finančních prostředků. Možná ještě jedna záležitost, pokud je o finanční zdroje, pokud je o infrastrukturu. Cílem výkonného výboru není nějak omezovat roli infrastruktury, či kvalitu nebo kvantitu infrastruktury, výzkumné infrastruktury, kterou musíme realizovat, implementovat. Problémem je možná spíše otázka určité rovnováhy mezi příspěvky na straně nebo příspěvky v formě infrastruktury a na druhé straně hotovostních finančních prostředků. Samozřejmě, že infrastruktury jako takové jsou nesmírně důležité, ovšem eh, musí se být rovněž i určitý příspěvek eh, nejenom teda ve formě infrastruktury, ale zároveň hotovostních prostředků, protože všechny tyto odborné skupiny, výzkumní pracovníci musí být eh, zaplaceni. Pokud je o Rusko, vážený pane předsedo, zpravodajka už hovořila o právních aspektech nebo právních problémech, vzhledem na účast Ruska na tomto projektu, ovšem Rusko se může zúčastnit na základě těch pravidel, které jsou platné v rámci sedmého rámcového programu. Pokud je o Norsko, tak tam je to trochu jiné ta situace. Máme zde asociační dohodu, čili um, účast norských pracovních skupin je možná. Čili tolik, pane předsedo, tolik náš pohled. Pokud jde o pozměňovací návrhy, my se tomu budeme samozřejmě věnovat včas a tímto konstruktivním způsobem jsme se snažili podívat na názory, názory parlamentu i rady. Děkuji vám za slovo. Já vám také mnohokrát děkuji a rád bych poukázal na to, že eh, si přeje slovo ještě kolegyně zpravodajka. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat všem kolegům za připomínky a také za podporu, kterou mi poskytli. Musím říct, že s většinou připomínek nebo s většinou obav, které jste zde vyjádřili, souhlasím. Budu se snažit je zohlednit. Budeme mít ještě další setkání se stínovým zpravodajem a ještě s dalšími zúčastněnými stranami. Co se týče Norska, já s tím souhlasím. Myslím si, že je opravdu důležité, abychom našli nějakou strukturu u takovýchto projektů, které by fungovaly jak pro Balské moře, tak pro Středozemní moře a bylo by dobré, aby ty struktury byly co nejpod, nejpodobnější, aby byly co nejefektivnější, aby byly zacílené. Víte, že Norsko provádí obrovský výzkum, co se týče moří, mořského prostředí a bylo by dobré zamyslet se nad tím, jak tento jejich výzkum začlenit. Zatím se Norsko samo rozhodlo, že se účastnit programu nechce. Nicméně eh, budu mít zástupce z norského parlamentu, kteří eh, mě navštíví v mé kanceláři dnes odpoledne, takže já určitě využiji příležitosti a toto téma, jejich účast na programu určitě zmíním. Co se týče připomínek komise, Jejich připomínek si skutečně cením. A co se týče prohlášení Mesumaty, myslím si, že bychom to měli zakomponovat do textu a měli bychom mít také na mysli eh, na eh, jednání, která se uskuteční v budoucnu, neměli bychom na ně zapomínat a je důležité, abychom, aby ten přechod mezi těmi jednotlivými fázemi byl usnadněn, aby to nebyla teda ta varianta go nebo no go, je skutečně důležité, abychom všechny tyto připomínky i sepsali, dali to na papír, protože víte, že vědci jsou takový nervózní vždycky, pokud se mluví o financování a my bychom chtěli, aby se vědci a výzkumní pracovníci účastnili a aby odvedli skutečně dobrou práci. A pokud se nám to podaří, tak to bude skvělé. Bude to dobrý výsledek, alespoň té dnešní diskuze. Co se týče společných finančních prostředků, to bylo v podstatě zavedeno v průběhu výzkumného programu. A to je vždy obtížné. Víte, že členské státy ještě nestihly přizpůsobit svou legislativu, doufejme, že to udělají, a to v průběhu osmého rámcového programu. Takže vidíte, že budou mít určitě pár let na to, aby legislativu přizpůsobili. Zatím se budeme muset ale snažit využít eh, prostředků, které máme nyní v současnosti Chtěli bychom, aby všechny státy, které se účastní, eh, zůstaly v programu a aby odváděli dobrou práci. Já souhlasím se svou kolegyní, eh, situace je skutečně závažná. Když se podíváme na Německo, je důležité, aby se Německo mohlo účastnit. A musíme najít takové změní, které účast umožní. Zároveň potřebujeme nějakou cestu, jak budeme pokračovat budoucnu, budeme mít takové virtuální finanční společné prostředky. Je důležité nezapomínat na přidanou hodnotu Evropy, ale zároveň nezapomínat na zásadu subsidiarity. Vyřešili jsme to v rámci tří předchozích programů. Doufám, že to vyřešíme i pro čtvrtý program. A vidím, že komise zde kývá, takže to je dobrý výsledek naší diskuse. Co se týče infrastruktury a příspěvků, tak tady skutečně jsou rozdíly mezi, mezi státy, který, které se účastní programu. Budeme muset udělat, co je v našich silách, abychom využili zařízení, které máme k dispozici a také finančních prostředků. Ten standardní postup Eh, funguje dobře, když se jedná o mm, peněžní a nepeněžní příspěvky a, chtěli bychom mít stejný výchozí bod i pro program bonus. A nyní k Rusku. Je pravda, že jsou zde problémy. Evropská unie by chtěla takovou obecnou dohodu s Ruskem, kde by byly zahnuté i jiné oblasti než kultura a výzkum, ale například i energetika, což je téma důležité i pro náš výbor. A když se podíváme na poslední summit eh, programu Bonus, který se odehrál v Helsinkách před několika týdny, tak Rusko využilo této příležitosti a chtělo se pobavit o účasti na tomto programu. Jako zástupce poslali pana Putina a padl zde závazek z ruské strany. My chápeme, vidíme, že pro ně je projekt bonus prioritní, měli bychom toho využít a zapracovat na tomto tématu i v budoucnu. Takže máme harmonogram, budeme se snažit postupovat co nejrychleji. Doufáme, že nás španělské předsednictví plně podpoří. Už se vyjádřili v tom smyslu, že na radě pro výzkum, která se bude konat příští týden, se budou snažit na tomto tému zapracovat. Budeme také hlasovat na plenárním zasedání, nejlépe v červnu bedanke mich herzlich, weise nochmal drauf. Já vám eh, mnohokrát eh, děkuji. Do 3. března pozměňovací návrhy. A tím jsme také doprojednali tento návrh. Dostáváme se ke 13. a sice k zelené knize Komise o nakládání s biologickým odporem v Evropské unii. A nyní tady máme eh, kolegu Charlesa Čičestra. Pane Čičestře, máte slovo. Thank you, chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že to nic neznamená, že můj příspěvek má číslo 13 na programu jednání. Já doufám, že toto stanovisko a celé toto téma, kterým se budu zaobírat, bude naopak šťastné téma, ne nešťastné. Je to naše stanovisko eh, Výboru pro životního prostředí, týká se to sdělení komise o řízení bioodpadů. Já jsem přišel s některými návrhy. Tyto návrhy se soustředí na naši kompetenci, tedy energetický potenciál u bioodpadu. A můj text se tedy zaměřuje tímto směrem. Důležitou věcí je, že podporujeme využívání těchto zdrojů pro energetické účely a to jako součást eh, celkového zaměření EU, tedy využívat energii z obnovitelných zdrojů a snižovat skleníkové plyny. A tím pádem zajistit bezpečnost eh, našich zdrojů, protože víte, že biomasa je takový náš vnitřní zdroj. Já nemyslím, že by zde bylo něco sporného, ale určitě bych byl rád, kdybych eh, si mohl vyslechnout příspěvky kolegů, jejich myšlenky, pokud by mi něco chtěli sdělit. A jinak bych naše stanovisko předal přátelům ve výboru pro životní prostředí. Pokud bych měl poukázat na některé body, které se domnívám, že jsou důležité, tak bych zmínil bod 7 a 8. Já se domnívám, že jsou zásadní. Bod 7, tady je e, zdůrazněn přístup k síti, k důležitým například k spalovnám odpadu a tak dále. A bod 8 je důležité, abychom si ponechali všechny možné technologické řešení otevřené. Víte, že je zde stále velký prostor k inovacím a k technologickému vývoji a s tím souvisí vytváření nových pracovních míst. Na to bychom neměli zapomínat. Já si myslím, že to by bylo z mé strany všechno. Děkuji, pane předsedo. Kolegin van Brent. Děkuji, kolegyně van Brent. Dank u wel, voorzitter. Um, en dank u aan de rapporteur um, voor um, deze opinie. Děkuji pane předsedo. Děkuji také zpravodaji za stanovisko. Je zde hodně zajímavých důležitých bodů, které můžeme podpořit. Ovšem jsou zde dva body. A u těchto dvou bodů bychom se chtěli obrátit na komisi, chtěli bychom vědět víc. Zároveň by nás zajímal také názor výboru pro životního prostředí nejprve. Co se týká takového kontroverzního tématu, a to, jak by měl vypadat eh, systém eh, bioodpadů, například recyklace a tak dále. Vy víte, že, potře- že z odpadu můžete získat energii a to není jediný možný způsob, protože pokud nevyužijete tento takto energii, tak víte, že odpad skončí na skládce. Za druhé, potřebujeme zajistit, abychom více třídili odpad, abychom oddělili bioodpad od eh, nějakého průmyslového odpadu a abychom eh, měli zvlášť eh, odpady například ovoce, zelenina. Je důležité třídit odpad, protože tak bojeme i proti erozi půdy. Zároveň také můžeme z takovéhoto odpadu získávat teplo a případně bioplyn. Bylo by to tedy takové dobré doplnění k těm bodům, které jsou zde již napsány, které podporujeme. Bylo by takové doplnění k tomu, jakým způsobem ještě lépe využívat energii z bioodpadu. A druhá věc, kterou bych chtěla navrhnout, je, že bychom chtěli požádat, požádat komisi, aby vypracovala speciální směrnici o bioodpadech a asi nejlepším způsobem, jak využít náš potenciál v této oblasti bioodpadů, je mít oddělenou směrnici, která by měla stanovené oddělené vlastní cíle v oblasti bioodpadu. Bylo by to dobré, pokud se snažíme dosáhnout našich cílů a bylo by to také dobré, pokud se zde mluvíme o zřízení rovných podmínek pro všechny, protože jinak víte, že třídění odpadů a zpracování odpadů je velice nákladné a investic bude zapotřebí. A tím pádem si myslíme, že směrnice, která by se věnovala speciálně tomuto tématu, by byla dobrá pro vytvoření rovných podmínek pro všechny a hlavně i pro nové členské státy. A co se týče rámcové směrnice, myslím si, že ta nepomůže k dosažení našich cílů. Takže zde bych se obrátila opět na komisi a vyzvala ji, aby vypracovala speciální směrnici, která by se tomuto tématu věnovala. Děkuji a zeptám se, jestli si k tomu chce komise vzít slovo. Komise, chce k tomu někdo něco pravit? Prosím. Merci, monsieur le président. Euh, bon. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud jde o rámcovou směrnici hierarchii v této oblasti, to si myslím, že zde nemáme žádné poznámky, protože to bylo potvrzeno v této směrnici a v podstatě už předpokládáme ty první kroky, pokud jde o recyklaci, využívání, energetické využívání bioodpadu a tak dále. No a samozřejmě posledním bodem by měly být skládky, to už jsme odsouhlasili v rámci rámcové směrnice, čili to je opravdu tato hierarchie jasná. Pokud je o ten druhý bod, tak bychom měli být nějakou samostatnou směrnici nebo řekněme nějakou modifikaci rámcové směrnice, to je otázka, jak víte, nebo vám to mohu oznámit. My v podstatě nyní ukončujeme studii odpadu, pokud jde o využívání těchto eh, bioodpadů, tak jak už je to v této rámcové směrnici, zelené knize, stanoveno, díváme se na plusy, mínusy všech těchto i právních nástrojů, které máme k dispozici, které by nám umožnily dosáhnout našich cílů, čili zde ještě nemáme konečný eh, nějaký, nějaký pohled. Tato studie hm, v současné době se zabývá všechny, všemi plusy i mínusy jednotlivých právních nástrojů. Gut, bedanke ich mich. Charles Chichester. Dobrá, takže děkuji. George Chichester by k tomu ještě něco řekl. Yes, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Pokud bych mohl, chtěl bych reagovat na tu výzvu, aby zde byla vytvořena oddělená samostatná směrnice v této oblasti. Mě moc těší, že se komise tím touto myšlenkou zabývá, protože je důležité o tom přemýšlet. Nicméně, asi bychom měli postupovat opatrně. A z vlastní zkušenosti z domova, tedy ze eh, jeho západní Anglie, vím, že my třídíme odpad, třídíme různé odpadní proudy, máme různé eh, režimy pro sběr odpadu. Snažíme se odbouratelný odpad, bioodpad e, sbírat e, každých 14 dní. A teď jsme trošku ten e, systém reformovali, ten sběr probíhá každý týden, protože tím, že se takto kom, kumuluje bioodpad, nebývá vždy úplně bezpečné. A bude zde taková hrozba, pokud se chopíme naší iniciativy a vytvoříme legislativu, která se bude vztahovat na všechen bioodpad, tak si myslím, že vytvoříme více problémů, než vyřešíme. Chtěli bychom určitě podpořit lidi, aby v malém měřítku eh, kompostovali a využívali tímto způsobem bioodpad, aby byl tímto způsobem recyklován a eh, ocitl se tímto způsobem v půdě. A pokud bychom zavedli systém, který by se vztahoval na veškerý bioodpad, tak si myslím, že bychom se příliš chytili iniciativy a vytvářeli bychom příliš právních předpisů. Já chápu, že zde jistá hierarchie existuje, ale že je zde jistý neredukovatelný odpad a nejsme schopni zabránit takovému vzniku takovéhoto odpadu, tak myslím si, že bychom se k tomu měli vstavět jako ke zdroji a snažit se z tohoto zdroje získat energii když se takto odpadu, odpadu zbavujeme. Mně se zdá, že to dává smysl, ale určitě se ještě rád počkám na pozměňovací návrhy svých kolegů, abychom se nad těmito pozměňovacími návrhy mohli ještě dále pobavit. A co se harmonogramu týče, pane předsedo? Tja, überraschend 17 tak je to překvapivé eh, pozměňovací návrhy do 17. března. Ne? A tak se omlouvám. Lhuta pro, pozměva, pro předložení pozměňovacích návrhů je 25. února, tento týden. Pravé poledne. Hlasování potom proběhne 18. Eh, března. Takže vám děkuji. Mm, Nehlásí se nikdo další do práce, tedy eh, k oslovo, takže jsme vyčerpali náš pořad jednání a uvidíme se opět odpoledne. Děkuji.